Dear colleagues, we are going to start. So good morning. Dobré První bod našeho dnešního programu je přijetí pořadu jednání. Máte k tomu nějaké poznámky? nebo můžeme považovat pořad jednání za schválený. Mám pár sdělení. První sdělení. Jde o zrušení schůzí v důsledku organizace slyšení komisařů. Byl bych rád, kdybyste věděli, že 13. září 1. října 7. října a 8. října jsou zrušeny oficiální schůze, tak abychom mohli tedy zorganizovat slyšení. Takže 30. září, 1. 7. a 8. října. Z, zájmu organizace slyšení eh, se tady domluvilo, že budeme eh, hlavním výborem pro organizaci eh, slyšení pana Timrsana Tim, Timmermance a potom eh, ještě eh, budeme spolu organizovat další slyšení. Budeme buď přidružení nebo vyzvaní ke spoluorganizaci dalších slyšení. Zemědělství, doprava, energetika, ochr- civilní ochrana a potom portfolio pana Dobrovsky se o hospodářských záležitostech To znamená, že to je skutečně celá řada slyšení, na kterých se budeme účastnit buď jako vedoucí výbor, anebo jako přidružený výbor. A je nepochybné, že společně musíme položit celou řadu otázek a jak to tedy detailně zorganizujeme, o tom se rozhodneme dnes dopoledne na zasedání koordinátorů, které bude následovat po této schůzi. My vám tedy následně dáme včas vědět, veškeré detaily. A konečně poslední eh, oznámení se týká změn v sekretariátu Envy. Alia kare opustil sekretariát, pracuje eh, v kanceláři pana Sasoliho, bude tam eh, zodpovídat za horizontální koordinaci v klimatických otázkách, takže vám blahopřejeme. A je velmi pěkné, kam až zasahuje vliv sekretariátu eh, Envy. Prosím, připravte si hlasovací karty, protože dnes odpoledne v půl třetí budeme začínat hlasováním, takže eh, si vezměte hlasovací karty sebou. A nyní, pokud jde o doporučení koordinátorů z posledního zasedání koordinátorů, tak to jste dostali elektronicky. Pokud tady nemáte žádné konkrétní komentáře, můžeme pokračovat. A můžeme pokračovat eh, v našem dalším programu. Rád bych řekl, že tedy změníme pořadí Eh, bodů 4 a 5 začneme komisí a následně promluví ECA. To znamená, že nejprve začneme bodem číslo 5 a následně promereme bod číslo 4. Budeme mít výměnu názoru s komisí, s DG Santé. Jde o nařízení které se týká dopadu přípravku na ochranu rostlin na včely medonosné. Politické skupiny, především Zelení a GUE, požádali o Eh, tento bod a na zasedání koordinátorů 4. září jsme rozhodli o tom, že se bude konat tato výměna názorů s komisí a následně také s agenturou EFSA, tak abychom si vyslechli názor komise na to, kde eh, se tedy v tuto chvíli nacházíme a jaká rozhodnutí v této věci přijmeme. Všichni koordinátoři se tedy rozhodli, že se bude toto, tato výměna názorů konat, protože díky tomu budou mít členové výboru eh, možnost eh, tento návrh buď přijmout nebo zamítnout. Lhuta pro předkládání námitek vyprší 27. září. Pokud se nemýlím, je to tento pátek. To znamená, že je na čase, Eh, zorganizovat tuto výměnu názoru je velmi vhodné, abychom ji tedy zorganizovali předtím, než uplyne lhůta. Jak už jsem řekl, lhůta pro předložení námitek uplyne 27. září a pokud budete mít nějaké námitky, tak tady zorganizujeme eh, zvláštní hlasování výboru o těchto námitkách a pokud to bude tady odhlasováno, tak s tím půjdeme na plenárku a lhůta pro plenárku je 31. října. To znamená, že to bude na říjnovém zasedání ve Štrasburku. Pokud tedy eh, se rozběhne ten proces po této výměně názorů. Eh, šlo mi pouze o to, abych vám řekl, eh, jaký je celkový postup, o kterém rozhodli koordinátoři. V tuto chvíli eh, předám slovo Klausu Berentovi eh, z komise, který vede oddělení pro pesticidy a který má slovo na 10 minut. Děkuji, děkuji pane předsedo a přeji všem pěkné dopoledne. Dovolte mi, abych nejprve zdůraznil, že ochrana včel a dalších opilovačů je podle komise velmi důležitá, protože sehrávají v zemědělství a v přírodě velmi důležitou roli. Rád bych také připomněl, že účinné látky v, ochra- v přípravcích na ochranu rostlin mohou být na trh v EU umístěni nebo eh, povoleny pouze tehdy, pokud byla provedena dostatečná analýza, že jsou bezpečné pro eh, životní prostředí, pro lidi, včetně eh, včel a dalších druhů hmyzu. Pokud si chceme být jisti, že ty, tyto analýzy rizika jsou v jednotlivých jednotlivých členských státech prováděny eh, jednotně a spolehlivě. Je potřeba tedy dodržovat dokumenty EFSA z roku 2002 a potom ještě eh, pokyny EFSI z roku 2013, které jsou, byly vypracovány na žádost komise. Tento eh, dokument, tyto pokyny se uplatňují tehdy, Eh, pokud eh, je to požádáno podle legislativy. Teprve v tomto okamžiku je tento dokument použit pro hodnocení eh, schválení účinné látky v přípravku na ochraně rostlin anebo obnovení tohoto povolení. Po více než pěti letech diskuzích v komisi a tedy ve výboru pouze několik málo členských států souhlasilo s jeho plnou s plnou implementací tohoto dokumentu. Některé členské státy souhlasily s částečnou implementací a celá řada členských států žádala na základní revizi dříve, než tedy budou tento dokument implementovat. Vzhledem eh, k této situaci patové situaci komise rozhodla o tom, že tedy budou nejprve implementovány pouze ty části dokumenty, které se týkají akutních rizik pro eh, čelu medonosnou a Zároveň byla EFSA požádána o to, aby eh, revidovala části týkající se eh, chronických rizik pro včelu medonosnou a rizik pro čmeláky a včely samotářky. To znamená, že budou předloženy nebo že budou analyzovány nové vědecké poznatky, které se objevily od roku 2013 a kterých je celá řada. Komise zároveň požádala EFSU, aby eh, tedy zajistila, že do tohoto procesu budou zapojeny zapojeny všechny zúčastněné strany, tak aby ten výsledek byl přijatelný pro všechny, alespoň pro velkou část členských států. EFSA nám později vysvětlí, jakým způsobem ten proces bude probíhat, ale již v tuto chvíli vás mohu informovat, že první setkání všech zúčastněných a zainteresovaných stran se bude konat koncem září a počátkem října. Návrh nařízení, o kterém dnes budeme diskutovat, by měl změnit jednotné principy, které se používají při rozhodování, a to především u těch prvků, které se týkají akutních rizik pro včely. Pokud to nařízení bude e, přijato, tak bude, možná, e, bude možné mm, provádění e, dokumentu EFSI z roku 2013. Budou tedy bude možno do toho zahrnout další druhy expozice a také eh, další druhy eh, studií, polní a polopolní studie. To znamená, že se bude především analyzovat akutní toxicita eh, pro včely. Chronická rizika budou analyzována stejně jako do posud. Nařízení také stanovuje datové požadavky, požadavky na sběr dat a již dnes je tedy potřeba, aby se prováděly testy o chronické, o chronické rizikovosti včel. Z toho vyplývá, že data o chronické rizikovosti pro včely jsou k dispozici a jsou také EFSA eh, zohledňována. V závěrech EFSA poskytla hodnocení těchto dat na základě stávajících pokynů, to znamená těch z roku 2002, ale zahrnula do své analýzy také eh, pokyny z roku 2013. Tato informace je komise k dispozici komisi k dispozici a ovlivnila rozhodování ve stálem výboru. Pro skutečné rozhodování o schválení účinné látky nebo obnovení jejího povolení musíme nicméně respektovat legislativu a to znamená, že to rozhodnutí se musí opírat o e, pokyny z roku 2002. Nicméně, pokud ve světle analýzy EFSA na základě nových pokynů e, budou e, konstatovány nějaké nedostatky v datech, tak to komise bude muset řešit a to buď tím, že tedy e, stanoví další požadavky na data, anebo e, v souladu s článkem 21 e, požádá o revizi povolení, tak jak jsme činili v minulosti v roce 2013 v případě neonikotinu. Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí v, případě omezení neonikotinoidů rozhodl, že ten postup eh, včasné revize eh, může dodržovat pravidla eh, předběžné, předběžných pokynů. Závěrem mi dovolte, abych zdůraznil, že komise velmi lituje toho, že členské státy nebyly ochotny eh, podpořit více, víc než to, co tedy máme v tuto chvíli na stole v návrhu nařízení. Bohužel nebylo možné získat velkou většinu pro eh, implementaci všech prvků eh, z pokynů EFSI z roku 2013 před tou následnou revizí. To, co máte před sebou, je nicméně přesto krok směrem vpřed a je to eh, zlepšení, protože se posílí eh, analýza akutního rizika pro eh, včely. Je to zlepšení oproti té patové situaci, které jsme čelili během minulých pěti let. Komise je přesvědčena o tom, že až dokončíme revizi, o kterou jsme požádali EFSU a která již započala, tak ty zbývající prvky, to znamená lepší metodologie pro hodnocení chronické toxicity a zvážení nebo zahrnutí také včel samotářek a čmeláků, že to tedy může být do toho následně zahrnuto. Doufejme, že se tedy revize provede v rámci eh, časové, eh, v rámci harmonogramu, který jsme stanovili a doufáme, že následně eh, se ty zmiňované pokyny budou plně implementovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Takže budeme pořádat debatu následujícím způsobem. Nejdříve ty dvě frakce, na jejich žádost máme tuto rozpravu a potom Catch takže pokud se chcete přihlásit, dejte nám vědět. Takže nejdříve na dvě minuty Bas Eichhout za zelené a potom dvě minuty pan Bionk z GUE. Děkuji, děkuji Paskala, děkuji komisi za to, že se pokusila vysvětlit, co se stalo ale musím upřímně říci, že zde zůstávají ještě nějaké otázky. Víme, že EFSA měla od roku 2013 pokyny. A potom došlo k zákazu tří neonikotinoidů. Takže byste to taky potvrdili. Tak jsme to také vnímali my. Ale loni 16 členských států podalo námitku proti těm chronickým částem. Takže teď děláme to akutní a to chronické odkládáme. Takže tím se zde vytvoří dvojí standardy, protože na základě pokynu z roku 2013 byly zakázány ty chronické neonikotinoidy a teď zase naopak se říká, že se musíme zaměřit pouze na ty akutní. A říkáte, že doufáte, že včas bude provedena revize, abychom se mohli zabývat také těmi chronickými. Ale zatím se to pořád jenom odkládalo a odkládalo. Je to na pořadu jednání od roku 2009. Proč si myslíte, že najednou to všechno půjde? Jak vysvětlíte, že teď uplatňujeme dvojí standardy? Tři byly zakázány na základě pokynů z roku 2013, ale teď to bude složitější, protože do zákona dáváte, že se zaměřujete pouze na ty akutní choroby. Jak eh, si zajistíme, že ty chronické choroby budou skutečně implementovány a otázka je, proč komise nešla na politickou úroveň. To všechno bylo na úrovni pracovních skupin. Kolik lidí v této místnosti ví, že jejich země namítali proti tomu, že by do toho měly být eh, eh, začleněny chronické choroby. Byla to Španělsko, byla to Itálie, Nizozemsko. Tam je ta veřejná debata úplně jiná. Mohla komise tyto pokyny vznést na politickou úroveň a já jsem si jist, že žádná z těch zemí by otevřeně nemohla říci, že nechce chránit své včely před chronickými dopady pesticidů. A právě to komise neudělala a tím pádem se teď oslabuje ochrana našich včel, nechrání je chronicky na chronické úrovni a to vyžaduje teď akci tohoto parlamentu. Děkuji paní Bjork za GUE. Děkuji, pane předsedo. Vy jste říkal pan Bjorn. Já, já nejsem jednak tedy pán a jednak Bjorn znamená medvěd ve švédštině. No to je jenom tak na okraj. Já jsem chtěla říci, že to, co tady zaznělo z úst předřečníka, potvrzuje i to naše vnímání, že neděláme to, co je v našich silách, eh, abychom eh, zabránili hubení včel. Je velmi důležité, abychom eh, my zabránili tomu, aby do budoucna nebyly zavedeny složitější a náročnější testy. Musí tam být zahrnuty i vedlejší účinky pesticidů. A moje otázka je, jak si může jak nás může komise ujistit, že ty testy, které se teď objeví po této revizi, neoslabí úroveň, která byla navržena v roce 2013 ze strany EFSA v tom jejím pokynu, který se týká včel. Já, jak už tady zaznělo, si myslím, že je to politická otázka. Kdyby lidé věděli, jak to vypadá, kdyby věděli, které země podávaly námitku, myslím, že bychom měli mnohem větší možnost vyvíjet tlak, protože lidé vědí, že ten problém je reálný, že tady čelíme skutečné výzvě. Zrovna přišla kolegyně Anja Hazekamp a ta na tom pracovala, takže bych se jen zeptala, jestli k tomu chce něco dodat. Děkuji. Takže teď přistoupíme ke catch the eye, každý minutu. Nejdříve SD a paní Guteland. Dneska je každý pán. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi. Kolegové, já plně souhlasím s vámi, kteří jste vystoupili přede mnou. Nechceme, aby se to pořád odkládalo. Odkládalo, my chceme akci, akci a myslím si, že občané našich členských států by také rádi viděli akci. Jsou si plně vědomi situace, kdy včely trpí v důsledku pesticidů a umírají. A to je velký problém pro naši společnost. Včely a opilovači jsou klíčoví pro naše ekosystémy. Já vám to nemusím říkat, všichni to víte, ale proč komise nejedná, aby je chránila? Už po desetiletí jsme svědky toho, jak v Evropě i jinde klesá počet včel. Je to opravdu velká věc, bude to mít dopad na naši budoucnost, na náš život, ale nemusí to tak být. Když použijeme vědu a náležitá pravidla, tak můžeme naše včely chránit. Víme, zákaz nikotinoidů je jasný příklad toho, jak byl použit vědecký postup správným způsobem. To víme. Je velmi frustrující, že jsme v takové situaci, kdy máme dokument o včelách, ale nepoužíváme komplexní metodologii. Bylo to v této chvíli ignorováno, to je skutečně absurdní. A teď komise zahájila revizi tohoto dokumentu, což znamená, že do roku 2021 pravděpodobně tato metodologie nebude vůbec použita. Takže já chci jasnou odpověď od komise. Bude ta metodika která se týká včel, použita ještě předtím, než bude dokončena revize, nebo bude tento dokument ignorován a naše včely nebudou chráněny, než bude celý proces dokončen? Děkuji. Já jsem vám dal více času, protože jste byla jediná z frakce SD, ale máme tady hodně zájemců ze Renew a Zelených, takže prosím stručně. Chris Davis, Renew. Děkuji. Mě by zajímalo, kde je zodpovědnost. Víme, že ten dokument EFSA z roku 2013 navrhl nové testy, aby se chránili včely před eh, akutním a chronickým vystavením. A společnosti byly proti. Také víme z prohlášení komise, že ten návrh narazil na velký odpor v radě. A komise teď eh, přináší zrevidovaný návrh, aby to vyřešila. A také hovořili o tom, že současná situace je politování hodná. Komise je nezávislá instituce a já bych chtěl, aby komise potvrdila, že pokud by to členské státy neblokovaly, že by komise potvrdila ten původní návrh EFSA z roku 2013. Martin Heusling za zelené. Eh, komise se nám pokusila vysvětlit, v čem vidí to zlepšení, ale ono se to jednoznačně nepovedlo. Ale eh, v podstatě ta chronická dimenze eh, je z toho úplně pryč. Eh, my máme výbor Pest a ten stanovil zcela jasné požadavky. A k tomu patří to, že eh, nebezpečné jsou zejména dlouhodobě ty chronické potíže a eh, těmi je třeba se zabývat. Tady souvisí to také samozřejmě s opilováním. A navíc eh, Mm, tady eh, jako bychom se vraceli zpět a to musíme vetovat. Já v podstatě nechápu komisi, protože tady eh, je plédování za cosi a teď se jenom uvidí, jestli z toho něco bude nebo bude. V podstatě to, co se zde navrhuje, je daleko slabší než to, co je eh, vědecky oprávněné, vědecky možné. Takže my skutečně potřebujeme tady situaci zlepšovat, nikoli zhoršovat. Regimenti. Děkuji za ID paní Regimenty. Dobrý den, pane předsedo, dobrý den, kolegové. Děkuji zástupci komise, že dnes upozornil na tak citlivý bod, kterému se často nedostává zasloužené pozornosti. Jak už zde bylo řečeno, včely mají zásadní význam pro naši planetu a pro bezpečnost potravin. Myslím si, že je nutné zajistit neustálý monitoring a vytváření odborných pracovních skupin, stálých pracovních skupin v členských státech, které umožní kontrolovat zdravotní stav populací včel v různých oblastech a v různých eh, geografických místech. Je důležité připravit návrhy, aby se podpořilo zdraví včel a aby se zlepšily pracovní podmínky místních včelařů ve vztahu k pesticidům, ale nejen to. Pokud jde o problém, který vyžaduje mezirezortní přístup, tak je nutno do toho začlenit sociologický, ekologický a toxikologický aspekt systému. Já doufám, že komise nastolí náležitou rovnováhu mezi různými zájmy, mezi národními regulátory, chemickým průmyslem, zemědělstvím a včelařstvím. Děkuji. Paní Brofy, Renew. Thank you, chair. Um, děkuji, pane předsedo, a děkuji kolegům za tuto zajímavou prezentaci. Jak všichni víme, zdravé včelí populace a zdravé populace všech opilovačů jsou zásadní pro planetu a naše ekosystémy. Mám zde otázky. Jak bude komise zajišťovat, že pesticidy nebudou mít žádné akutní nebo chronické dopady na opilovače podle vědeckých poznatků? A jak může EU uplatňovat obezřetnostní princip když eh, to riziko není náležitě řešeno. Produkty, producenti pesticidů by měli doložit, eh, že jejich produkty nepoškozují včely a ostatní opilovače. Děkuji. Děkuji. Tím uzavírám seznam pro Catch the Eye. Teď zde máme řečníky z EPP a EKR, takže k těm frakcím se ještě vrátíme. Nejdříve paní Novak. Děkuji za slovo všechny zdravím. Minulý rok 20. května jsme vyhlásili Den včel. Slovinsko přišlo s tímto návrhem a ostatní členské státy to podpořili. To jsem velmi ráda. Víme, že včely jsou eh, zásadního významu pro náš život. A Vše, co je špatné pro včely, je tedy z dlouhodobého hlediska špatné i pro nás. Jistě potřebujeme produkty na ochranu rostlin v zemědělství, ale tím bychom neměli skončit. Musíme vyžadovat neustálá vylepšení. Potřebujeme produkty, které budou méně škodlivé pro zvířata, nejen tedy včely, a také pro lidi. A musíme bojovat proti různým lobbying a chemickému průmyslu, protože ti hledají tu nejkratší cestu a my musíme vyžadovat vylepšení. Děkuji za EKR paní McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za to, že jsem přišla pozdě, takže doufám, že se nebudu ptát na něco, co už tady zaznělo, ale mám dvě otázky. První je, jak komise zajistí, že zrevidovaná verze dokumentu o včelách nenarazí na stejný odpor členských států. A až EFSA dokončí své vědecké hodnocení, jaký bude ten proces? Budou členské státy zapojeny do praktických případů, než bude dokument přijat? A druhá část mé otázky. My samozřejmě Vítáme vysokou úroveň expertízy, kterou EFSA vkládá do hodnocení, ale zároveň by mě zajímaly také jiné aktivity, které by měly být zavedeny, aby se řešily jiné faktory, které ovlivňují včely, třeba eh, špatná výživa, eh, změny ve, eh, v ekosystému, změna složení vegetace, všechny tyto věci, které velmi ovlivňují včely. A myslím si, že toto riziko všichni ignorují, protože se zaměří pouze na jednu věc. Děkuji za EPP paní Schneider. Ja, vielen herzlichen Dank. Es wurde ja schon beleuchtet, äh, noch näher erläutert. Ano, děkuji vám. Eh, my jsme vlastně v roce 2018 eh, zacházeli tři nikotinoidy a <clears throat> poté tedy eh, se to týkalo cukrové řepy a tak dále. Ovšem potom mnohé české země si vymohly výjimky. Mě by zajímalo, jak se komise dívá na, ty, na, na ta nouzová výjimečná povolení. Eh, protože potřebujeme ve všech zemích zajistit eh, určitý standard. Za Renew Frederik Ries. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím eh, hovořit rychle. Už roky se snažíme o to, aby komise přijala kritéria pro hodnocení dopadu pesticidů na opilovače. A když eh, říkám, že my to požadujeme, tak eh, jsou to občané a také věci, kteří nás podporují, včelaři. A také hovořím o nás, o Evropském parlamentu. V lednu, když jsme měli zprávu našeho zvláštního výboru o pesticidech, eh, tak jsme předložili velmi konkrétní pozměňovací návrhy k těm otázkám, o kterých dnes dopoledne diskutujeme. Nehovořím o členských státech, o tom hovořil Bask Eichhout, k tomu se nebudu vracet. Uprostřed léta bylo rozhodnuto, že se eh, zveřejní další kritéria, která budou brát v úvahu pouze jediné kritérium, a sice vystavení těm akutním účinkům. To je nedostatčující, tam vůbec nejsou dopady na larvy a eh, vystavení divokých druhů a tak dále. Já si myslím, že je to krok zpět. Mám ještě otázku. Je to opravdu těžké, když máte každý DI na jednu minutu. My se snažíme toto téma trošičku více rozpracovat. Cílem je, aby maximální počet lidí dostal slovo. Jedna minuta vám stačí na to, paní Rýs, abyste položila otázku. To je možné. Za zelené paní Paris. <laughs> Sorry. Um, thank you very much. Děkuji za to, že jste ukázali historii toho, co se tady odehrálo. Chci se připojit ke kolegům, kteří říkají, že parlament by měl zaujmout jednoznačné stanovisko. Komise podělala maximum, ale členským státům nesmí projít to, že porušují zákon, který jim ukládá brát v úvahu současné vědecké poznatky. Vy jste nám řekli o tom prohlášení a tak dále. Jak zajistíte, že ty vědecké poznatky nebudou znovu ignorovány? Paní Schneider tady hovořila o velmi kreativních, eh, naléhavých případech my máme informace už z roku 2002 a když jde o klimatické změny, tak všichni stojíme za vědeckými poznatky. Tento parlament by neměl mlčet, když se členské státy postaví za lobby a podpoří je. Děkuji a poslední řečník z Rynu, pan. It's hard. Děkuji. Je těžké neopakovat se a souhlasím s většinou předřečníků. Já doufám, že tento výbor a celý parlament podpoří tuto námitku, protože je to opravdu nešťastné, to, co členské státy udělali. A schovávali se za argumenty. Já si myslím, že v podstatě tady jde o porušování legislativy neohodnocuje se tady, jaký to má dopad na larvy, ani chronické dopady, takže se tím vlastně nesplňuje zákon. Chronická toxicita, to je ten klíčový chybějící bod a my skutečně musíme vědět, jak to vyhodnocovat, jak to posuzovat i Eh, když se ucházejí o nová povolení, tak je třeba toto doložit. A potřebujeme metodiku, jak to budeme vyhodnocovat. Ale chci poukázat eh, na jeden zajímavý argument, eh, který tady zazněl ze strany pesticidů o tom, jak to budou obcházet. Čas. Dobře, je mi to jasné. Děkuji. Už máme poměrně málo času. Jsme nabrali spoždění, takže komise má maximum pět minut já myslím, že jste si udělali představu o těch otázkách. Děkuji, pane předsedo. Ano, já se pokusím za pět minut reagovat na ty body. Zaměřím se pouze na ty nejdůležitější, když některé asi zůstanou bez odpovědi. Pan Davis se ptal, zda komise podpoří plnou implementaci. Ano, to jsme i udělali, to byl náš původní návrh. My jsme navrhli plnou implementaci toho pokynu a také jsme požádali EFSA, aby to v roce 2013 rozpracovalo. Takže ano, jak pan Eichhout správně říkal, většina členských států byla prostě a jednoduše proti. A my nemůžeme dát návrh pouze radě. Tak jednoduché to není. Podle komitologie musíme najít eh, nebo předložit návrh, který má maximální podporu ve výboru, než ho předložíme radě. A proto jsme hledali kompromisní řešení, jak se často v našich diskusích v členských státech stává. Dovolte, abych znovu zdůraznil, co zde říkalo celá řada poslanců. Musíme usilovat o zlepšení a s tím souhlasíme a to tady děláme. Zlepšíme část hodnocení rizik, ne všechno, toho jsme si vědomi, ale je to proto, že členské státy nám v této chvíli neumožní všechno zlepšit. Pane Eckhaude, já se obávám, že to není pravda. My vůbec neoslabujeme žádné standardy. Vy jste hovořil o dvojích standardech a v tomto kontextu toho mimořádného zrevidování směrnice, která komise spustila, je to úplně jinak. Ten původní schvalovací proces také vycházel z pokynu z roku 2002. A potom eh, ve světle závěru EFSA a její studie jsme se začali řídit eh, tou novou eh, tím novým pravidlem, novými pokyny a požádali jsme podniky, aby předložili nová, nové žádosti. Takže když jde o rozhodování podle zákona, tak my se musíme řídit pokyny z roku 2002, ale jakmile vidíme problémy, tak využijeme toho nového pokynu, takže zatím to eh, probíhá tak, eh, že se uchylujeme k odvolání a musíme čekat na to, až rozhodne soud. Takže neděláme krok zpět, vůbec ne. Naopak, když to nařízení, které dnes navrhujeme, nebude přijato, tak zůstaneme ve stavu, který platil minulých pět let. Nebude zde žádný krok vpřed. Tak když to bude přijato, uděláme krok vpřed. Ne velký, ale bude to krok vpřed. A otázka, k tomu, zda věříme, že ty nové pokyny EFSA po revizi budou přijaty. Ano, my věříme, protože jsme také chtěli, aby EFSA do procesu zapojila různé konzultanty, protože to byl právě jeden z těch prvků, který přispěl k tomu zamítnutí. Členské státy cítili, že nebyly dostatečně zahrnuty, začleněny do toho procesu, který vedl k přijetí těch pokynů nebo předložení těch pokynů eh, z roku 2013. Ta EFSA sice říkala, že to není pravda, ale členské státy měly ten pocit. Takže my to chceme prosadit, my chceme dosáhnout zlepšení a doufáme, že parlament nás podpoří v tom, že uděláme tento krok vpřed, i když to ještě není celý krok. Děkuji. Děkuji za to, že jste nevyužil veškerý svůj čas, ale za to, že jste odpověděl přesně. To je jen první krok v této debatě. Dalším krokem bude lhůta pro předložení námitek do pátku a potom, jak jsem říkal, přistoupíme k formálnímu hlasování v tomto výboru a pokud to bude potřeba, tak na plenárním zasedání. To je tedy závěr první výměny názoru s komisí a teď na stejné téma budeme mít výměnu názoru s EFSA, kde pak máme zástupce EFSA. Takže dáme vám slovo na 10 minut. Jste šéfem oddělení pesticidů, paní Tyrami, a ty diskuze jsou propojeny, ale vaše prezentace se bude týkat toho dokumentu jako takového. A pokud máte otázky, tak samozřejmě můžete odkázat na tu předcházející diskuzi, ale nejdříve bude prezentován ten dokument. Prosím, máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, já jsem Manuela Tyramány. E, stručně bych e, prošla e, s těmi, těmi hlavními body toho příslušného dokumentu z roku 2013, dokumentu o včelách. V té době bylo zjištěno experty, že určité oblasti, eh, kde pesticidy mohou způsobovat určitá rizika, eh, nebyly zohledněny. Například tedy eh, je to nebezpečí pro určité druhy živých organismů a opakované opakované eh, expozice. A týkalo se to například také čmeláků a jiných, tedy divokých eh, včel. Dále eh, šlo o to, zda jsme schopni některé riziko považovat nebo definovat jako přijatelné či ne. Cílem dokumentu bylo také vytvořit nástroj pro zainteresované strany, včetně členských zemí, eh, veřejných orgánů a také průmyslový sektor, eh, tak abychom měli k dispozici data pro posouzení rizik. Přístup, který jsme zvolili v té době, eh, měl několik vrstev. První úroveň pro první rok tedy od toho nejjednoduššího až po ty složitější typy rizik a podobně. Tady jsme potom využívali i přímo terénní studie. Jak bylo již řečeno, určité Novinky tady byly například eh, nové způsoby expozice, jako třeba postřiky, eh, také eh, pil, nektar, voda a dále zdroje expozice, jako třeba opět voda nebo plevel a podobně. Dále jsme se snažili posoudit expozici metabolitu, metabolitu z nektaru a pilu. E, významnou součástí činnosti té, v té době, a to je vlastně bez změn, je definice konkrétních e, cílů ochrany. K tomu samozřejmě e, proběhly konzultace se manažery rizik VU. EU ty cíle eh, byly celkem eh, intuitivní, ale eh, šlo o definici maximálního přijatelného rizika, které ještě nebude mít negativní, negativní dopad hm, a to konzistentního charakteru. Například pokud to nebude ohrožovat běžné činnosti včel, jako je opilování. Z toho vzešla série atributů, které je třeba chránit a k těm nejpad, nejdůležitějším patří například přežití a rozvoj včelých kolonií, zdraví larev, bych ještě zmínila. V poslední době jsme dostali mandát eh, tento dokument zveřejnit. Eh, protože členské země ho neschválili a žádali úpravy. Eh, také eh, jsme se měli opírat o nové vědecké poznatky, které v tom původním okamžiku nebyly k dostání nebo k vůbec neexistovaly. Dále komise žádala, aby se, abychom se soustředili například na Eh, mortalitu včel, eh, včetně eh, vzetí v úvahu realistického chovu včel a dále způsoby a cesty expozice. To se týkalo zejména tedy ošetřování Eh, užitkových eh, rostlin a případný prach, který v tom vzniká. Takže tím eh, se měl řídit náš postup posuzování rizik, včetně metodiky. metodiky. To je samozřejmě velice důležité a je to poměrně složitá věc a de facto byly potřebné další informace. My jsme se zavázali, že dopracujeme eh, tento úkol a sice do března 2021. Tak to tedy eh, uvidíte na našich webových stránkách. Samozřejmě závisí taky na definicích těch cílů pro ochranu. A samozřejmě třeba říci, že počínaje eh, právě tímto dokumentem budeme úzce spolupracovat eh, s zainteresovanými stranami, například na úrovni státní. Tak eh, tady máme, tady máme tady jakési grafické zhrnutí, které není příliš viditelné, ale mohu říci, že konzultace probíhaly v několika krocích. Jednak tady máme k interní práci, eh, budoucí a současné. Mm, dále tady máme metodiku posuzování umrtnosti včelstev a potom zveřejňování dokumentů. No a samozřejmě eh, budou konzultace se zainteresovanými stranami, zapracování připomínek a poté finalizace. Máme v rámci výboru PAV taky e, různé e, úrovně toho e, feedbacku. Existuje taky mm, mm, síť iniciovaná EFSA, kde jsou kolegové z členských zemí. Děkuji. Takže tu prezentaci dostanete, abyste si mohli ty dokumenty zvětšit. Děkuji. Já tím pádem tedy uzavírám Catch the Eye, čili pokud eh, se chcete ještě vyjádřit, tak eh, máte poslední možnost se přihlásit. Tak nejdřív dám slovo Gue, poněvadž eh, Gue má autorku tohoto, této otázky, takže paní Házenkam, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mnoho let nezávislí vědci varují před riziky z pesticidů, zejména eh, například eh, rizika neonikotinoidů pro včely. A zatím tedy nemáme v tom autorizačním postupu eh, řádný vědecký zdůvodněný postup. To, co tedy eh, EFSA předložila v roce 2018, bylo silně kritizováno nejdříve lobbysty a různými skupinami a nakonec to neprošlo radou. A dá se říci, že se zde prosadily zájmy eh, mocných chemických koncernů. Jak tedy tento konzultační proces který jste nyní zahájili, může garantovat jiný výsledek, poněvadž v té příslušné skupině jsou zástupci průmyslu chemického zastoupení skutečně nadproporcionálně. A zřejmě tedy eh, budou klást eh, jasný odpor eh, proti přísným pravidlům, přísným regulacím. Eh, také bude odpor se strany členských zemí. jak to chcete tedy vyřešit? Já myslím, že eh, ten boj se nadá vyřešit eh, na konzultativních skupinách, kde jsou zastoupeni lobbysté. Musí se to všechno tedy odehrávat na bělecké úrovni a potřebujeme chránit včely, motýle a další druhy mizu. Mám na vás dvě otázky. Já se ptám, eh, jaká je, eh, eh, jaká je úmrtnost včelstev, která by pro vás byla přijatelná a <clears throat> provádě se například terénní testy. <clears throat> Dále souhlasíte s tím, že by se metody měly zkoumat v nezemědělském prostředí, protože zemědělské prostředí je z větší části již kontaminováno. Děkuji. Mám nyní šest žádostí o slovo, takže prosím minutu třicet pro každého. Paní Kováčca, EPP. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Od roku 2014 producenti mají e, zapovinnost e, provádět e, přeskum toxicity vlastní výrobků. Dodnes ovšem se neshodneme na tom, jakou hodnotu mají tyto přeskumy. Jak tedy, jakou hodnotu přikládáte těmto přeskumům vy? A domníváte se také, že nám tady chybí spousta Eh, přeskumu a domníváte si, že data, která se předkládají, jsou správná a kvalitní? Případně, co je možné dělat v případě, že nemáme metodu oceňování eh, toxicity, rizika toxicity, na které bychom se všichni zhodli? Děkuji. Okay. So for SND. Dobře, děkuji. Za SAD. Paní Špurek. Děkuji, pane eh, předsedo vzhledem tedy eh, k předchozí debatě, <clears throat> my už vlastně eh, známe tento eh, dokument o včelách a víme, že děli český zemí ho neimplementovali a mnohé byly i proti. Já se obávám, že úředníci z těchže vlád nyní provádějí revizi tohoto dokumentu. Mě by zajímalo, jak chce EFSA zajistit vysokou jakost a nezávislost eh, eh, vědeckých, eh, vědeckých konzultací v, těch, v rámci těchto velkých konzultací. Děkuji Chris Davis za Renew. <clears throat> Tak komise říká, že podporuje dokument EFSI z roku 2013. Víme, že tento dokument je zablokován v radě a že EFSA nyní dostala pokyn provést přeskum. Mám dvě otázky na EFSA. Za prvé, eh, trváte na eh, vědeckých, vědecké bázi vašich eh, závěrů z roku 2013 a za druhé, jaké budou důsledky pro včely a polinátory, pokud výsledkem bude legislativní rámec pro použití pesticidů, který bude slabší než ten z roku 2013. Děkuji Bas Eckhout za zelené. Děkuji. Eh, já si myslím, že eh, ty no, otázky jsou velice podobné. Vy jste v roce 2013 vytvořili tento dokument a členské země eh, o, o tom hovořil jako o neproveditelném a příliš konzervativním, což je vlastně stejný slovník, jaký používá chemický průmysl. Je to náhoda? z vašeho pohledu, myslíte si, že je potřeba tento dokument přeskoumávat, anebo ten přeskum je proto, aby jste získali na svou stranu české země? A tak jak zajistíte to, že eh, vědecké podklady budou nezávislé a kvalitní? Protože já vím, že mnozí, včetně tedy v českých zemích, a možná, že i vy jste nutní směšovat řízení rizik a posouzení rizik. To je velká obava a shodujete se, že je to tak? A je, je to tak, že ten dokument z roku 2013 je nedostatečný? Za EPP paní Novák. Tak pan do vás. Eh, pane předsedo, eh, Dámy a pánové, myslím, že EFSA eh, je zodpovědný za posuzování pesticidů, potraviny doplňků, gem a podobně. A také je zodpovědný za zpracování metod, podle kterých se budou provádět tyto přeskumy. Nicméně parlament, podle parlamentu z roku 2018 Eh, představitelé ministerstvech pouze potvrzují metody pro posouzení pesticidů, ale nikoli jiných produktů. Eh, tato ingerence, jak ji vnímáte, není to v rozporu se zákonem o potravinách v Evropské unii? Poslední paní Rivazi ze Zelené. Děkuji, pane předsedo. Velmi často kritizujeme evropské agentury, ale tady chci vzdát hold agentuře EFSA, protože vaše pokyny z roku 2013 byly relevantní v tom smyslu, že zohledňovaly akutní účinky, chronické účinky a také globalitu zdrojů znečištění. Kritizovat bychom měli komisi a členské státy. Komise až do roku 2018 byla čestná, protože přispěla k zákazu neonikotinoidů. Ale potom na nátlak chemického průmyslu a některých vlád jste se chtěli zcela přeorientovat, chtěli jste to celé změnit. Co si myslíte o revizi? Na to se chci zeptat eh, zástupců EFSA. Vy jste pracovali na hodnocení rizik, na vědeckém hodnocení. Komise říkala, že opilovači jsou zásadní pro průmysl, pro životní prostředí. Co vy si myslíte o kvalitě studií výrobců? Protože ti dělají ty studie. Dělají kvalitní studie o chronické toxicitě. Jak to s tím vypadá? A za třetí, proč na základě jakého argumentu průmysl přesvědčil komisi a členské státy, že je třeba zrevidovat tuto směrnici, že je třeba zrevidovat ty vědecké poznatky, ke kterým jste dospěli, na základě jakých kritérií, co jim nejvíc vadí na tomto celém. A konečně k té části nařízení. Mně se zdá, že je zde takový nesoulad mezi tímto nařízením a nařízením 1107, které se zaměřuje na ty chronické důsledky. To by mě tedy zajímalo, jak se na to díváte, ale především neměňte názor. Pokud si myslíte, že by to mělo být zrevidováno, tato směrnice, tak to řekněte. Děkuji, tím se vrátíme k EFSA na pět minut. Thank you. Um... Děkuji. Tak, začnu od první otázky. Jak můžeme garantovat, to, že konzultace budou mít jiný výsledek. Já bych se spíš eh, soustředovala na kvalitu, na garanci kvality eh, vědeckých vstupů. My tedy <clears throat> nemůžeme udělat eh, nic, pokud se týče různých zapojených, zainteresovaných stran. Byla tady zmíněna Eh, velká nebo silná přítomnost členských zemí, zejména těch, kteří jsou odpůrci tohoto dokumentu. Já musím říct, že eh, jsou to eh, vědci z těch členských zemí, nikoli manažeři firm. Čili jsou to lidi, kteří zabývají technickými záležitostmi, nikoli obchodními. Totež platí pro zastoupení firm my máme tzv. Code Engagement Approach, to jsme vyvinuli během let. Máme velmi přísná pravidla o tom, jak se lidé mohou zapojovat, kolik představitelů, koho a tak dále. Čili to jsou pravidla, která se využívají eh, v dalších kontextech, eh, včetně tedy vypracování dokumentů. Je třeba říct, že se skutečně zaměřujeme na vědecké aspekty a všechno ostatní eh, je jaksi mimo eh, ten eh, náš dosah. Co se týče té mortality, já musím říct, že já tady k tomu nemám osobní názor, poněvadž ehm, pro mě jsou důležité vědecké údaje. My se tedy soustředíme na data, která jsou k dispozici a e, samozřejmě to se týká také e, výběru příslušných kolegů. Dále, pokud se týče kvality studií, které dostáváme ze strany výrobců, je to běžný postup, tak se to dělá úplně všude, kde se posuzují rizika. My vždycky pečlivě Eh, kontrolujeme jakost dat. A tentokrát eh, tomu není jinak. Čili každá jednotlivá studie je kvalitativně posouzena. Tímto způsobem eh, se snažíme zajistit maximální kvalitu. <clears throat> Jak bylo řečeno, máme pracovní skupinu, která je určená konkrétně pro tyto činnosti, tak je to i v případě jiných činností. A my tedy eh, velice pečlivě zkoumáme případné střety zájmů eh, angažovaných eh, lidí v každé problematice. Otázce, zda tedy trváme na vědeckých Eh, poznacích, eh, tak my samozřejmě eh, sledujeme vědecký vývoj od toho roku 2013, ano, budeme to prostě posuzovat. Teď je ještě příliš brzy, aby se k tomu vyjádřila. Otázka provést přeskum toho dokumentu tak eh, já mohu říci, že tedy 10 eh, let je ve vědeckém kalendáři dlouhá doba, čili opět nejdříve musíme provést eh, analýzu a pak uvidíme. My teď víme, že existují určitá hlavní témata pro otázky zdraví, také existuje, existují nové publikace, které, du, které duplikují e, předchozí, e, čili my e, zodpovíme, ale až v čase. Pokud se týče posouzení rizik a metodiky posouzení rizik, tady nevím úplně přesně, jak to vlastně eh, je myšleno, ale my každopádně eh, tyto dvě části týkající se rizika oddělujeme a opravdu je to odděleno přísně. Z tohoto důvodu eh, obchodníky žádáme, aby nám přeskytovali příslušné informace. Dobře, děkuji vám za otázky, velice si jich vážím. Děkuji. Takže můžeme uzavřít tento, toto téma, výměnu názoru s agenturou EFSA o e, příslušném dokumentu o včelách. A teď přistupujeme k druhé části dnešního dopoledne a to budou body číslo 6 a 7. Máme zde řadu nových členů, komitologie se může stát jako velmi komplikovaná. Nicméně chtěl jsem říci, že v této době probíhá debata o námitce o implementačním aktu komise. A myslím, že máte na programu eh, celý seznam produktů, který se dotýká, já ho tady nebudu předčítat. My tedy jsme se rozhodli, že ta debata proběhne společně v obou kategoriích, poněvadž tady máme opět eh, námitku ze strany GUE, paní zpravodajky Azelkamp. Dám vám samozřejmě slovo na čtyři minuty a bude to pro oba body 6 a 7. A jak jsem řekl, poněvadž tady máme mnoho Eh, nových eh, členů v tomto výboru, tak eh, je dobré, když k tomu poskytnete, poskytnete také kontextové informace. Prosím. Thank you. Uh, in fact... Děkuji. Ano. Upřímně řečeno, ty námetky se netýkají všech účinných látek, které jsou zmíněny v názvu dokumentu. Jde především o dva z nich. O dva uh, chlorotomion a flumioxazin. Nejprve mi dovolte, abych k tomu řekla několik základních informací. Evropská legislativa praví, že lidské zdraví a životní prostředí je potřeba chránit za všech okolností. Ekonomické zájmy by někdy neměly převážet nad ochranou životního prostředí a životního a e, zdraví lidí. Je šokující, že při prodloužení doby platnosti schválení těchto látek, které byly na trhu eh, mnoho let, eh, tedy bylo prodlouženo i po době, kdy eh, platnost schválení vypršela. Flum, flumioxazin je toxický pro reprodukci a je to také známý endokrinní disruptor. Chlorotorolon je Eh, endokrinní disruptor, který poškozuje nenarozené děti. Oba, obě látky škodí vodním organismům, mají dlouhodobé účinky, což potvrzují agentury EFSA, ECHA. Je to také součástí evropské legislativy již takřka čtyři roky tyto skutečnosti by měly vést k tomu, že schválení eh, komise měla ukončit již před mnoha lety. Eh, článek 21 nařízení o pesticidech je, ji eh, k tomu instruuje. Namísto toho komise šestkrát za sebou schválení prodloužila. To jasně ukazuje, že komise má strach z mocných chemických podniků, eh, že se tedy odvolají k soudu. A já bych se tedy ráda zeptala, jestli komise tady eh, dává v šanc eh, naše zdraví a ochranu životního prostředí, protože eh, jsou tu jasné vědecké poznatky, mají, komise má na své straně taky Evropský parlament, pokud se dokáže postavit chemickým podnikům. Eh, eh, prodloužení platnosti schválení je v rozporu s nařízením o pesticidech, protože můžeme schválit pouze ty pesticidy, o kterých je prokázáno, že jsou bezpečné. To znamená, že to je eh, také součást evropských smluv, protože základní smlouvy vybízejí komisi k tomu, aby chránila naše zdraví a životní prostředí. To znamená, že my žádáme komisi, aby tedy zabránila tomu, aby se tyto nebezpečné pesticidy používaly i nadále. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy dáme slovo stínovým zpravodajům. Bude to, jak už jsem řekl, společná rozprava o bodě číslo 6 a 7, nejprve EPP. Každá skupina bude mít 3 eh, minuty. Eh, pokud máte dva stínové zpravodaje, jednoho na šestku, jednu na sedmičku, tak eh, potom musíte ty 3 minuty rozdělit na minutu a půl. Pokud máte jenom jednoho stínového zpravodaje, tak bude mít celé 3 minuty. Takže nejprve EPP, tam má dva stínové zpravodaje, takže nejprve Michel Schneider. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já důvody paní zpravodajky velmi dobře chápu a naprosto sdílím její obavy. Použití nebezpečných látek by mělo být buď úplně zakázáno, anebo omezeno natolik, že ohrožení lidského zdraví je možno naprosto vyloučit. E, prodloužení schválení e, je tedy, se musí řídit e, legislativou a já tedy podporuji zvláštní požadek, požadavek, který se objevil a který tedy hovoří o tom, že jakékoliv prodloužení schválení musí být vědecky podloženo. Také se domnívám, že eh, bychom měli pravidla týkající se pesticidů v celé Evropě ještě více harmonizovat. O o to tady v konkrétním případě nejde. Nyní jde o to, jestli tedy eh, prodloužíme dobu platnosti schválení účinných látek, které jsou tu vyjmenovány. Jsou tu účinné látky, které v tuto chvíli schválení mají a řeší se, jestli to schválení bude tedy prodlouženo a nebo ne. Z procedurálního hlediska jsou ty pravi, jsou ta pravidla naprosto jednoznačná. Eh, komise eh, má platnost schválení prodloužit, pokud vědecké poznatky nehovoří jinak. A právě to tady nastalo. Spoždění e, není dáno e, výrobci, ale je to dáno spožděním členských států a e, také spožděním analýzy ze strany EFSI. To je jeden z kritických bodů, na které Evropský parlament poukazoval neustále. Komise proto právem navrhuje, aby se doba platnosti schválení prodloužila, což konkrétně znamená, že rozhodnutí o prodloužení schválení eh, některých látek bude eh, prodlouženo o eh, tři nebo šesti, nebo bude mm, učiněno za tři, šesti, šest měsíců. To by znamenalo, že kdybychom tedy nepočkali, tak by to znamenalo, že bychom schválení těchto látek eh, rozhodovali eh, svévolně, nepočkali bychom na vědecké poznatky, což si podle mého názoru není dobré. My potřebujeme, aby zemědělství zajišťovalo eh, bezpečné potraviny pro evropské občany a eh, bohužel je to tak, že některé účinné látky zároveň dnes nemají náhradu. Ráda bych upozornila na to, že eh, látky, které spadají pod takzvané pravidla cut-off, Eh, musíme posuzovat individuálně. Podle mě by to definitivní rozhodnutí komise mělo být zásadní, mělo by být rozhodující pro to, jestli ty jednotlivé účinné látky budou dále používány nebo ne. A v tomto smyslu tedy nesouhlasím s pozicí eh, paní zpravodajky. My musíme počkat na ty vězecké poznatky a nemůžeme o tom rozhodovat své volně. Děkuji. Děkuji. Vyjadřovala jste se jenom k bodu číslo 6, anebo také k bodu číslo 7? Chcete se taky chopit slova? Dobře, takže pan Vizik bude mít jenom minutu. Rád bych zároveň varoval uh, další uh, frakce, že Zelení, SAD a ID nemají žádného eh, přihlášeného řečníka. Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Já jsem byl stínovým zpravodajem pro tu druhou látku a chápu, že eh, je to velmi složité, ale rád bych zdůraznil, že nemůžeme podceňovat dopady těchto látek na lidské zdraví, že to musíme vzít v potaz. Já osobně jsem byl pro ty závazky, ale to je trošku jiná záležitost. Nyní se domnívám, že bezpečnost a ochrana zdraví by měly být na prvním místě i v případě chlorotoluronu. Za SAD se nikdo nehlásí. Za Renew máme dva řečníky. Martin Hopsík a Veronika Trilma. Prosím, kdo z vás začne? No, pane předsedo, já se vyjádřím k oběma námitkám a doplní mě můj kolega Martin Hojsík. Já jsem si prostudovala všechny tyto látky. Šest jsou endokrinní disruptory, jejichž účinky jsou známy a jedna látka navíc vyvolává anomálie při vývoji plodu, zase jiná vyvolává problémy s reprodukcí, třetí byla předmětem upozornění ze strany onkologu. To znamená, že jedna látka zase u zemědělců způsobuje kožní problémy, jiná neurologické problémy. Ta obezřetnost eh, nás musí vést k tomu, že bychom měli zamítnout prodloužení schválení. Už 17 bylo předmětem výhrady. Znamená to, že bychom je teď měli schválit v sousední zemi? Žádám Evropskou komisi, aby nám předložila seznam látek, kde budou úrovně rizika a typy rizika než eh, jenom takovou směs, kde se ke všem přistupuje stejně. Odpovídající orgány by měly v členských státech eh, provést eh, posouzení těchto látek, protože jedna z nich třeba od roku 2002 nebyla předmětem žádného takového hodnocení. Tady někteří se pozastavovali nad tím, jak můžeme trestat tyto produkty tím, že je zakážeme. Já si naopak myslím, že tím posloužíme k záchraně lidských životů, ne k záchraně chemických produktů. Já jsem proti prodloužení schválení těchto látek a dnes odpoledne budu hlasovat proto, aby návrh eh, paní Házekam, tato námitka, byla podpořena. Děkuji, Martin Hojsík. Um, Děkuji, pane předsedo. Námitky se opírají o dopady na lidské zdraví. Já nebudu opakovat to, co řekla kolegyně, ona to zdůraznila, ty obavy jsou závazné a já, se, já si domnívám, že eh, je ostuda, že tedy máme soubor různých látek, z nichž některé představují skutečně závažné riziko a jejich schválení musíme ukončit. A navíc je tu ještě jedna věc, evropské zemědělství. Evropští eh, zemědělci tedy čelí ještě jednomu riziku. My tady eh, jsme svědky zelených inovací, eh, Staré pesticidy, jak víme, mají škodlivé účinky, například na včely, jak jsme právě slyšeli. Eh, a není možné je tedy nechat na trhu, ale zároveň nemáme bezpečnější alternativy a to je ten problém. Máme systém, který nefunguje a proto se domnívám, že musíme s touto námitkou souhlasit a musíme jasně ukázat, že nestačí se pouze zbavit eh, škodlivých látek, ale že zároveň také musíme nabídnout eh, bezpečnější alternativy. Děkuji za zelené na tři minuty Michel Rivazí. Děkuji. Já bych eh, chtěla poděkovat paní Hazekamp za její dvě námitky. Já se zmíním o chlorotoluronu. jaké jsou eh, společné body těchto látek. Obě jsou považovány za retrotoxické, ať už je to chlorotoluron nebo ta druhá látka. Jsou to také pravděpodobně endokrinní disruptory. A máme nařízení o pesticidech, kde se říká, že ať jsou retro, reprotoxické, anebo endokrinní disruptory, nebo karcinogeny tak musí být zakázány. Jak říkala kolegyně z Rinu, tyto látky mají problémy s toxicitou a co se dělá? Už roky se jejich hodnocení odkládá a s tím musíme skoncovat. Nemůžeme říci, že máme v Evropě epidemii rakoviny. Víme, že velká část rakoviny je, způsob, rakovin je způsobena pesticidy, je to problém, máme veřejné mínění, které chce skončit s pesticidy a co děláme my? My to odkládáme. Říkáme, že musíme ještě počkat rok, než je budeme hodnotit. A když se podívám na chlorotoluron, tak eh, ve vodě je pravidelně detekována nadměrná, nadměrné množství tohoto, této látky. A flumioxazin to už byl roky kandidát na substituci kvůli tomu, jak je toxický. Takže musíme hlasovat pro tyto námitky. Přestaňte komise neustále hájit chemický průmysl. Máte agenturu, která vám říká, je to toxické, máte vědce, kteří říkají, je to toxické. A co děláte vy? Vy ještě čekáte. Čekáte na další studie, abyste tuto látku nebo tyto látky zakázali. Takže já tyto námitky podporuji a je třeba skoncovat s používáním látek, které zabíjejí lidi. Merci. So for ID. Děkuji za ID. Hlásí se někdo? Ne. Za EKR. Sorry. Pan Vondra na tři minuty, prosím. A omlouvám se, já budu hovořit za EKR. Dobře, EKR je proti oběma usnesení. Nemyslíme si, že komise tady překročila svoje prováděcí pravomoci a E, domníváme se, že navrhovaná opatření naprosto odpovídají stávající legislativě. E, komise ve svém shrnutí sama poznamenala, že rozšíření platnosti v návrhu usnesení je nutné, protože nebude možné přijmout rozhodnutí o obnovení nebo neobnovení platnosti e, před tím, než tedy vyprší stávající schválení. A to znamená, že to je mimo možnost ovlivnění ze strany žadatele. Naštěstí parlament tedy nemá možnost práva VETA o, e, týkající se těchto prováděcích e, opatření. Je tu tedy e, více než 50 látek v obou usneseních dohromady a já se domnívám, že to jsou tedy látky, které jsou schválené, schválené na evropském trhu a v tuto chvíli jsme tedy v závěrečné fázi eh, jejich eh, schvalování. A my všichni tedy víme, eh, my vším tím, co jste říkali, se zabýváme ve výboru PEST nařízení 1107 obsahuje velmi přísné pravidla týkající se používání pesticidů a aktivních látek ve světě. Je to nepří, nejpřísnější postup na světě. E, musí e, toho být součástí analýza rizika, závěry EFSI, veřejná konzultace, rozhodnutí stáleho výboru komise a také komise jako takové. To znamená, že to e, nutně vede ke spožděním a to, k tomu je tedy potřeba nutné prodloužení, jako tady. To znamená, že ve velké většině případů e, jsou tato spoždění mimo možnost ovlivnění ze strany žadatele a právě proto tento postup je potřeba, protože jen díky tomu získáme jistotu a jen díky tomu budeme moci zajistit, že zemědělci, producenti tady budou mít tyto látky ve, mezi svými e, nástroji, které používají. To znamená, že e, komise má povinnost rozšířit eh, dobu platnosti povolení těchto látek. To vyplývá ze článku 17 eh, nařízení 1107. Eh, to také řekla ombudsmanka ve svém rozhodnutí z roku 2018. Takovéto prodloužení doby schválení se tedy může činit maximálně jeden rok a rozhodnutí o prodloužení nebo na prodloužení musí být přijato co možná nejdříve. To znamená, že v případě, že eh, eh, nebude to prodloužení schváleno, se toto eh, rozhodnutí komise odvolá. Já se domnívám, že komise tady ne překročila svoje prováděcí pravomoci a že to nesouvisí s bezpečností látek. Pokud by tady byly potenciálně nějaké škodlivé účinky na zdraví lidí nebo nějaké jiné nepřijatelné dopady na životní prostředí, tak by to zase eh, spustilo proces, kde by stálý výbor komise rozhodl o tom, jestli to schválení má být eh, staženo nebo ne. To znamená, že si myslím, že jsme velmi pošetilí, pokud se stavíme proti eh, takovému postupu. Děkuji. Děkuji a nyní tedy eh, na maximálně pět minut dám slovo komise. Eh, DG Sante zastupuje Klaus Berns. Děkuji, pane předsedo. A omlouvám se, že eh, moje první vystoupení v tomto výboru se týká jenom námitek. Paní Házenkamp eh, tedy začala. Já bych rád zdůraznil, že my také máme za to, že ekonomické zájmy by neměly ovlivňovat naše rozhodnutí. Já nevím, kolik dopisů v tomto smyslu eh, jsme přijali. My jsme přijali celou řadu odmítnutí eh, schválení. Nejsme tedy ve, vleku, ve vleku chemických podniků. V tuto chvíli eh, probíhá 15 soudních řízení. To znamená, že to vůbec nepřipadá v úvahu, že by tomu tak bylo. Rád bych zdůraznil, že toto prodloužení eh, schválení, doby platnosti schválení je nutné a odpovídá to článku 17, kde je jasně řešeno, že pokud tedy ten proces rozhodnutí o obnovení, schválení nebo ne, nemůže být dokončen, tak komise by měla prodloužit eh, období platnosti schválení. To znamená, že my v podstatě nemáme žádnou jinou možnost a to potvrdila také paní ombudsmanka, jak zdůraznila paní McIntyre. Důvod, proč máme spoždění, je dán tím, že členské státy svoje zprávy nedodávají včas, což eh, také eh, zmínila paní kolegyně. Pokud jde o chlorotolron, tak členské státy tedy dostaly eh, to eh, tu žádost o stanovisko 34.2015. Eh, nedodali to včas, to znamená, že to skutečně není vina žadatelů. Ještě bych chtěl reagovat na jeden z argumentů, který tu zazněl. Chlorotoluron z splnil kritéria a nebyl tedy identifikován jako možný endokrinní disruptor eh, na základě vědeckých eh, kritérií, podle kterých je rozhodováno o eh, endokrinních disruptorech. Pokud jde o flumioxazin, tak ECHA rozhodla, že to nebude klasifikováno jako látka škodlivá pro reprodukci. Článek 17 nám tedy, jak už jsem řekl, nenechává žádný manévrovací prostor, pokud nejsou dokončeny postupy z důvodů, které nejsou v rukou žadatele a pokud nemáme jasný důkaz, že, ty, eh, že ta kritéria pro eh, prodloužení platnosti schválení nejsou splněna, tak musíme tu dobu prodloužit. Pokud se během analýzy jasně ukáže, že ta kritéria nejsou splněna a pokud to období eh, ještě není u konce, tak eh, bychom museli eh, to schválení ukončit. Ale to je naprosto jiná situace. To se netýká těchto dvou látek. Tady zatím nejsme v té situaci, že bychom měli naprosto jasné důkazy o tom, že kritéria pro prodloužení doby schválení nejsou jsou splněna. Eh, jsem eh, ještě jednou bych tedy rád řekl, že lituji toho, že členské státy nám nepředali svoje zprávy včas. Eh, já vím, že tohle je jeden z největších problémů. Členské státy prostě nedodržují lhůty a neplní ty úkoly, které jsou jim svěřeny. Děkuji. Budeme hlasovat dneska odpoledne o obou námitkách. To znamená, že velmi záhy budeme znát výsledek. A tím se dostáváme tedy eh, k další dnešní diskuzi. Týká se to třech námitek eh, geneticky modifikovaných organismů. Opět tedy budeme eh, mít společnou rozpravu o všech třech námitkách a následně tedy dostane slovo Ignec jako zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Ano, Teď hovoříme o námitce proti uvedení produktů na trh, které jsou geneticky modifikovány. Je to geneticky pozměněná kukuřice a soja a modifikovaná kukuřice MON 89034 a její další modifikace. Jedná se o nedostatek demokracie v rozhodovacím procesu, jedná se o zdraví spotřebitelů, jedná se o to, co komise bere v úvahu při svém rozhodovacím procesu. Ohrožení zdraví spotřebitelů, to je první věc. A jsou to geneticky modifikované organismy, aby byly odolné vůči více než jednomu herbicidu. Tím pádem se mohou herbicidy používat eh, na celé ploše kde se pěstují tyto plodiny, aniž by tím tyto plodiny utrpěly. Ale o jaké herbicidy se jedná? Především o glyfozát. A to vedlo k tomu, že tam jsou eh, rostliny nebo tedy plevel, který, který je odolný vůči herbicidům, vůči glyfozátu a to vede pouze k tomu, že se zvyšuje množství používaného glyfozátu. Takže je to takový bludný kruh. A má to dopady na životní prostředí, na biodiverzitu, na zdraví spotřebitelů. Tady hovořím o potravinách a o krmivech. Víme, že ty herbicidy, na které jsou GMO odolné, to je glyfosinát a glyfozát. Glyfosinát už se nemůže používat v Evropě a je toxický pro reprodukci. A všichni víme, co souvisí tedy s glyfozátem a s rakovinou. Panel GMO v EFSA neposuzuje rezidua a kombinovanou toxicitu, protože tady máme skutečný koktejl herbicidů a také vzájemné působení s geneticky modifikovanou plodinou a tímto herbicidem. Takže potřebujeme tyto bezpečnostní testy, aby šly opravdu do detailů a aby nejen analyzovali tu geneticky pozměněnou rostlinu. A potom tady máme tu kukuřici, která je produkována a má být odolná eh, vůči betatoxinům a tam EFSA nevedla žádnou studii, aby posoudila působení beta-toxinů. Takže to je tento závěr. My nemůžeme povolit tyto geneticky modifikované organismy, pokud neznáme všechna rizika pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Za druhé, chybí nám v rozhodovacím procesu demokracie. A noví poslanci si možná zaslouží informaci o tom, že jsme měli v minulém legislativním období 36 námitek, které podal Evropský parlament a neměli kvalifikou většinu v členských státech. Ale komise je přesto povolila. Takže tady systematicky se nedostává demokracie. Má otázka je tedy na komisi, proč nadále povoluje geneticky modifikované organismy, když zde není ani podpora od členských států, ani od Evropského parlamentu, což je orgán, který zastupuje občany. A můj třetí argument je klíčová otázka. Co je tedy rozhodující v tom procesu rozhodování? Jaké jsou ty legitimní faktory komise v Evropském parlamentu a když tedy to, co říká Evropský parlament a členské státy, neplatí? A máme také povinnosti podle pařížské dohody, podle úmluvy OSN o biologické rozmanitosti, podle cílu udržitelného rozvoje. K tomu jsme se všichni jako Evropská unie zavázali. Co pak to nemá žádný význam? Co nám k tomu může komise říci? A v případě sojových bobů bych ráda připomněla, že soja je jedním z klíčových faktorů, který vede k odlesňování. Takže soja by neměla být povolena, a protože také vede k odlesňování a my máme důkazy o tom, že to tak je. Minulý rok parlament přijal zprávu o lesích a to je také priorita pro komisi, která vydala sdělení o obnově lesů. Já doufám, kolegové, že podpoříte tuto námitku, ale také se těšíme na vaše stanoviska. Děkuji. Děkuji. Já dám teď slovo politik, politickým frakcím, nejdříve EPP. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla informována o tom, že tyto námitky se objevily už v minulém funkčním období a pořád se vrací a to je mě opravdu líto. Ve světle vědeckých poznatků dala EFSA příznivé stanovisko ke všem těmto látkám, ke všem těmto plodinám, protože neidentifikovala nic, co by svědčilo o tom, že jsou tyto plodiny škodlivější než ty, které nejsou geneticky modifikovány. Pokud EFSA říká, že ten produkt je bezpečný, tak bychom měli věřit jejich vědeckému názoru. Toto jsou pravidla, na kterých jsme se dohodli a toho se také komise drží. Proto nepřekročili svůj mandát. A já bych proto povzbudila všechny kolegy v tomto výboru, aby hlasovali proti těmto námitkám. Děkuji. Děkuji za SD pan Sidl. Eh, vážený pane předsedo, tři předcházející rezoluce proti eh, geneticky modifikované kukuřici o několik frakcí, co je dobře, což je dobře. <clears throat> Jako v minulosti by bylo dobré, kdyby opět eh, parlament se vyjádřil jednoznačně. Cílem musí být to, aby se neskrmovali žádné geneticky eh, modifikované rostliny a ani aby se v Evropě nepěstovaly. Proto je tedy otázka, jak se komise chce zachovat v budoucnu k našim většinou rozhodnutým závěrům. Bude to patřit celá jistě k těm nejdůležitějším otázkám, eh, tak abychom se nemuseli k těmto diskusím znova vracet v tomto výboru. Thank you. So for Renew... Děkuji. Pan Stefanuta za Renew. Pane předsedo, toto není a neměla by být ideologická debata o podpoře GMO nebo ne. Každá tato rozprava by se měla zaměřit na specifika, to jsem udělal já a na základě toho jsem podepsal dvě ze tří námitek, které zde dnes zazněly. Z velmi konkrétních, ale specifických důvodů jsem dospěl k závěru, že tyto GMO jsou eh, modifikovány tak, aby odolávaly silným herbicidům. Jeden z těchto herbicidů je v EU zakázán a o druhém se tvrdí, že má karcinogenní účinky. Takže tím bychom vlastně zadními vrátky otevřeli prostor eh, používání těchto pesticidů a větších dávek těchto pesticidů. Kromě toho také to má za následek rozvoj plevele, který je odolný vůči pesticidům a to potom brání inovacím v rozvoji nízkorizikových pesticidů. Naše frakce podporuje inovace, je velmi nakloněna tomu, abychom měli rozumný vědecký přístup, ale toto není případ inovace, protože uvádění těchto GMO na trh rozhodně není krokem vpřed, pokud jde o inovaci nebo o zajišťování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, zdraví, o něm se hovoří v článku 168 smlouvy. Takže se připojuji ke kolegům z různých frakcí, podpisuji tyto námitky. A jen ještě poslední věc, institucionální otázka. V minulém funkčním období jsme měli desítky a desítky těchto námitek. Mě by zajímalo, zda můžete více pracovat na právním základě, abychom vždycky nečelili prováděcím opatřením, ale abychom šli spíše cestou aktů v přenesené pravomoci, protože myslím si, že toto je prostor, kde by parlament měl přednést svůj politický argument a je to jediný způsob, jak toho dosáhnout. Já bych rád diskutoval třeba se sekretariátem nebo s komisí ohledně toho, zda bychom neměli jít spíše směrem aktů přenesené pravomoci než prováděcích aktů. Děkuji. Děkuji. Jak víte, Envy požádala komisi aby stáhla stávající legislativu a navrhla novou, takže teď bude míč na straně hřiště nové komise. Uvidíme, co se tedy stane. Za ID nemáme žádného řečníka. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Zatímco ve Francii před několika dny eh, přistála brazilská loď naložená sojou, tak jsem ráda, že se začíná řešit tento problém dovozu soji. My jsme druhým dovozcem soji po Číně. Hlavně se jedná o pozměněnou soju a soju z Brazílie. Je tedy paradox, Evropská unie až na výjimky zakazuje pěstování GMO na svém území, ale přitom ji masivně dováží. Podle Greenpeace Francie, Evropa především Francie nemusí dovážet produkty z druhého konce světa. Pan Macron chce vytvořit bílkovinovou nezávislost Evropy. Ale je třeba nahradit soju nějakým jiným eh, proteinem, eh, rostlinným prodejnem. A Evropská komise by se měla právě ubírat tímto směrem, spíše než eh, trvat na těch smlouvách o volném obchodu, které jsou škodlivé pro naše životní prostředí. Děkuji. Za EKR paní McIntyre. Děkuji. My jsme proti všem těmto námitkám. Komise nepřekročila své prováděcí pravomoci a navrhovaná opatření jsou zcela v souladu se zákonnými procesy, které jsou uvedeny v základním aktu. Evropský systém posuzování dopadu GMO je jeden z nejpřísnějších na světě a poskytuje členským státům a veřejnosti prostor ke vstupům a schválené GMO produkty jsou stejně bezpečné jako ty konvenční produkty. To nařízení musí být samozřejmě podloženo vědou a my máme nezávislá vědecká hodnocení a produkty, které jsou podle těchto hodnocení bezpečné, by měly mít volný přístup na trh. Pokud budeme spochybňovat objektivitu vědeckých poznatků, tak hrozí, že tím podkopeme celý systém. V minulém funkčním období tento výbor přijal otázku k ústnímu zodpovězení a usnesení eh, k očkování, tedy váhavosti očkovat a k tomu, co to způsobuje. Ale jak bojovat proti těm, kteří neočkují své děti a kteří neustále ignorují závěry takových eh, institucí, jako je EFSA, která tvrdí, že GMO jsou zcela bezpečné. Také pokud o glyfosinát a glyfosát, eh, tak eh, tady opravdu to s tím vůbec nesouvisí. Tato povolení, tato schválení nemají s tím nic společného a není úplně spravedlivé takovýto takovéto spojení tady naznačovat. Pokud jde o eh, dovoz, eh, tak platí stejná pravidla, takže my rozhodně odmítáme argument, který zde zaznívá o nadměrné používání glyfozátu. EFSA neidentifikovala žádné problémy pro lidské zdraví s ohledem na potenciální toxicitu nebo náklonost k alergím. Takže používání GMO jako potravin je omezeno a Evropská unie bude tím pádem závislá na dovozu, jako říkala předřečnice. Je proto důležité, aby ten postup schvalování pokračoval co nejrychleji, abychom udrželi krok s ostatním světem a abychom zabránili pokřivení mezinárodního obchodu se zemědělskými a potravinovými produkty. Děkuji za GUE, paní Hazekamp. Děkuji. Amazonský prales hoří. Je to viditelnější než kdykoliv jindy. A odlesňování těchto cených ekosystémů všude na světě roste a přesto komise povoluje další geneticky modifikované odrůdy soji a kukuřice. A tato bolestná agonie by měla být eh, jasná, viditelná pro všechny. Ten eh, prales je vymícován proto, aby eh, nakrmil evropský dobytek a ty eh, vyčištěné mítiny jsou využívány k tomu, že se tam chovají ovce. A to jsou právě tyto věci, proti kterým eh, máme námitku. Komise ví, že tato kukuřice a soja má být odolná vůči glyfozátu a dalším pesticidům. A to souvisí vlastně s tím eh, extenzivním typem eh, zemědělství, který je zodpovědný za to, jak hoří lesy v Amazonii. My musíme být eh, zodpovědní, abychom zabránili globálnímu oteplování a zániku biodiverzity. Víme, že tato látka byla zakázána v Evropské unii, protože je reprotoxická. A teď se dostává oklikou na naše trhy a na naše talíře. Komise ví, že nemá žádnou demokratickou legitimitu při tom, že povoluje tyto GMO. Alespoň by to měla vědět. Tak proč prostě nepřestanete s tímto nezodpovědným schvalováním? Děkuji. Děkuji. Takže teď dáme slovo komisi maximálně na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velmi ráda, že jsem v tomto nově složeném výboru, i když i pro mě je trošku náročné hovořit o usnesení proti záměrům komise, ale ráda vám vysvětlím stanovisko komise a v jakém smyslu implementujeme legislativu a chráníme lidské a zvířecí zdraví a životní prostředí. Tady hovoříme o dvou schváleních pro geneticky eh, modifikovanou kukuřici a soju, která už eh, je na trhu. EFSA provedla velmi komplexní posouzení rizik, eh, splnila všechna pravidla stanovená v nařízení a v pokynech pro hodnocení dopadu. A nebyl identifikován žádný nedostatek dat, členské státy se vyjadřují k práci EFSA a EFSA se na všechny ty komentáře podívala, reagovala na ně a vše je k dispozici na stránkách EFSA. Vše je velmi transparentní. Můžete si přečíst potenciální kritiku nebo spochybnění těchto věcí ze strany členských států. A ty odpovědi EFSA jsou součástí jejich stanoviska. Pokud jde o pesticidy, to schválení, o kterých hovoříme, se týká pouze dovozu. Pěstování probíhá ve třetích zemích a herbicidy nebo pesticidy se také používají ve třetích zemích. Když ty produkty jsou dováženy do EU, ať už jsou GMO, anebo jsou konvenční, tak musí dodržovat maximální reziduální hodnoty a ty maximální zbytkové hodnotky, hodnoty jsou stanoveny v nařízení nebo v legislativě o pesticidech, která se vztahuje také na tyto produkty. Takže ochrana lidského zdraví je zajištěna tím, že jsou dodržovány maximální zbytkové hodnoty. A pokud jde o vnímání veřejnosti, tak i veřejnost se může vyjádřit ke stanovisku EFSA a v tomto případě EFSA velmi transparentně reagovala na všechny komentáře veřejnosti. EFSA velmi jasně dospěla k závěru, že tyto produkty jsou bezpečné pro lidské zdraví, pro zdraví zvířat a pro životní prostředí. Ve světle toho jsme předložili návrh výborům členských států, které musí hlasovat o těchto rozhodnutích a především z politických důvodů členské státy nezaujaly stanovisko, nebyly proti ani pro. To bylo ve stálem výboru a potom v odvolacím výboru. Takže ve světle toho všeho je zde zákonná povinnost pro komisi na základě legislativy o GMO přijmout rozhodnutí, protože stanoviska EFSA jsou pozitivní pro zdraví zvířat, zdraví lidí a životní prostředí. Takže je povinnost komise přijmout rozhodnutí o schválení. Pokud jde o komitologii a demokracii, jak o tom někteří z řečníků hovořili, tak jistě komise by ráda zavedla větší demokracii, a v současné době se diskutuje o jednom návrhu, ale dokud tento návrh nebude zaveden, tak není jiná možnost, než se držet stávajících pravidel. Především, když stanoviska agentury EFSA jsou pozitivní. Jak jsem říkala, ty maximální zbytkové hodnoty musí být dodrženy. Pokud jde o závislost eh, na krmivu dováženém z třetích zemí, tak ano, je velmi vysoká a pracujeme na tom. Chceme tuto závislost snižovat, ale zatím tady je a naše zemědělství tuto soju potřebuje. Zatím nemáme jinou možnost. Trh tyto produkty žádá. Kdyby trh tyto produkty nevyžadoval. I kdybychom je povolili, tak by nebyly dováženy, protože by je nikdo nekupoval. Takže pokud jde o ten schvalovací postup, tak my jsme se řídili všemi kroky velmi transparentně, v plném souladu s legislativou. A pokud jde o závislost na dovozu a pokud jde o mezinárodní dohody, jako je umluva OSN, tak samozřejmě tam jsou jisté záležitosti, komise je implementuje, ale nesouvisí přímo s těmi konkrétními schváleními, o kterých dnes diskutujeme. Já doufám, že jsem zodpověděla vaše otázky. Děkuji, že jste nám dali slovo a doufám, že budeme pokračovat v konstruktivní debatě do budoucna. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Well... Děkuji vám. Tím uzavřeme druhou debatu dnešního dopoledne. A ve 14.30 dnes odpoledne o ní budeme hlasovat. Nezapomeňte si sebou vzít hlasovací karty, poněvadž eh, hlasování je hned na začátku eh, odpoledne a nebude čas, abyste se dodatečně pro tyto věci zašli do kanceláře. Takže uvidíme se eh,